Prosím, paní komisařko. Dear ladies and gentlemen, members, Vážené dámy a pánové, vážení poslanci, děkuji vám jménem komise za příležitost k vám dnes promluvit u příležitosti Mezinárodního dne Romů, který jsme oslavili minulý pátek. Diskriminace vůči Romům je stále ještě rozšířená v celé Evropské unii. Anticikanismus jakožto specifická forma rasismu, která je úzce svázaná s hluboce zakořeněnými stereotypy a stigmatizací Romů, je dnes na vzestupu narkotiků. E, souvisí s nárůstem radikalizace a extremismu e, obecně v Evropské unii. Tento trend budí značné obavy. Je nutné, abychom zaujali silné stanovisko a dělali, co je v našich silách, abychom zastavili tento negativní jev, který je neslučitelný s hodnotami, které jsou drahé Evropské unii. Evropská komise eh, vytvořila stabilní rámec eh, politických, právních a finančních nástrojů, které při správné implementaci by měly vést k výsledkům. Komise posílila úsilí o správnou implementaci eh, protidiskriminační legislativy eh, vůči Romům. Komise také naléhá na členské státy, aby projevovali větší politickou ochotu a aby měli dlouhodobější vizi ohledně boje proti diskriminaci a podporování inkluze Romů. Eh, inkluze menšin v školství, na pracovním trhu a v politickém životě je jednou z hlavních přísad zdravé společnosti. V letošním roce komise zahájila cílenou kampaň eh, proti stereotypům a předsudkům proti Romům, eh, která se jmenuje Pro Romy s Romy. Eh, patří do ní školení pro média a úzká spolupráce s městy a obcemi v, ve vybraných členských státech. Boj proti diskriminaci Romů a proti anticikanismu, včetně nesnášenlivých projevů a zločinu z nesnášenlivosti vůči romské komunitě, je obsažen v každor, ve výroční zprávě Komise o pokroku eh, dosaženém v integraci Romů a také v doporučení Rady o efektivních opatřeních na eh, integraci Romů, což je první evropský eh, právní nástroj, který se týká konkrétně Romů. Evropská komise přivítala a silně podpořila iniciativu Evropského parlamentu, eh, aby, druhé, aby druhý srpen byl prohlášen za památný den Evropského holokaustu Romů. Komise také vyzvala členské státy, aby učinili to tež. Je naší povinností eh, připomenout si všechny, kdo trpěli za nacistického režimu, včetně Romů. Utrpení Romů v koncentračních táborech je strašlivou kapitolou lidské historie, která je ovšem málo známá. Komise podpoří Evropský parlament v jeho akcích eh, a bude dále toto téma projednávat. Děkuji, paní komisařko. Než dám slovo dalším kolegům, kteří dostali řečnický čas v této debatě. Chtěl bych ještě učinit následující prohlášení. A sice v této debatě nebude postup catch the eye a nebudou přijímány modré karty. A nyní prosím pana eh, Helveního, aby si vzal slovo na čtyři minuty, prosím. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, je pro mě velkou ctí a potěšením, že se mohu s vámi podělit o postoj ke Mezinárodnímu dní Romů za EPP. Problematika Romů má sociální, lidské a hospodářské aspekty současně. A je to eh, o nic méně důležité, než tomu bylo dříve, o nic méně než eh, v roce 2011, když maďarské předsednictví zajel projekt eh, strategie Romů. A v této souvislosti je důležité získat si také pozornost k tomuto tématu, protože velmi často Romové nemohou prokázat ten význam této problematiky sami. Mladí Romové se setkávají s obtížemi, když se snaží dostat eh, z kulturních eh, podmínek, které eh, jsou vedeny striktními tradicemi. A pokud se jim podaří dostat z těchto faktorů, často se setkávají s diskriminací. Můžeme říci, že romská populace potřebuje zvláštní pomoc v tomto úsilí, aby dokázala překonat eh, znevýhodnění a další obtíže. Proto je velmi důležité také utvářet povědomí ve společnosti, aby bylo přizpůsobivější a aby bylo ochotno Romy přijímat. Podle mého názoru hlavním úkolem Evropské unie je vytvořit v tomto smyslu rámce a zvláštní programy, které budou na tuto problematiku zaměřeny. A právě proto strategie pro Romy apeluje na členské státy, aby odmítly jakékoliv druhy diskriminace, segregace a rasismu programy pro Romy a investované prostředky se vrátí jenom tehdy, pokud půjdou ruku v ruce eh, se společnými rozhodnutími. Musíme pracovat eh, pro Romy, ale eh, musíme vytvářet projekty, které by měly být trvale udržitelné. Podstatné je, aby kultura a historie romského etnika se stala součástí vzdělávacích programů aby nová generace eh, tuto problematiku znala, eh, aby znala eh, otázky 10 milionů romských občanů v Evropě. Můžeme si klást otázku, co nám zatím uniklo. Velice rádi bychom vytvářeli rovné příležitosti, pomáhali dětem. Právě pomoc v dětství je nesmírně důležitá, i přesto, že její výsledky se projeví až po letech tak to bychom měli cílit školní a předškolní programy, protože jedině tak můžeme dát šanci většímu počtu romských dětí, eh, aby se uplatnili ve většinové společnosti. Jak otvíráme dveře škol, měli bychom otvírat také eh, dveře církví, tak aby Ehm, duch solidarity byl přítomen i v romské komunitě. Ehm, snažíme se nabídnout také romské inteligenci, mladým lidem příležitosti, které mají ostatní, aby mohli pracovat mezi námi. Romská síť Roma College Network eh, pomáhá studentům z řad Romů ehm, ve spolupráci, aby úspěšně studovali mezi učiteli, vědci a umělci. Pokračujeme taky nadále. Děkuji. Děkuji. Um. Ano, děkuji. Děkuji. Slovo má teď paní Zora Post, pět minut. Děkuji vám, pane předsedo. Minulý rok touto dobou jsme debatovali o usnesení o boji proti eh, anticiganismu a o e, uznání e, romského holokaustu Evropskou unii za druhé světové války. E, toto, tato, rezolu, tato rezoluce byla přijata širokou většinou. Tím parlament jasně ukázal cestu, jak máme pracovat v zájmu Romů, aby se mohli aby těšit různým právům v Evropské unii. Zkrátka to, jak ostatní lidé zacházejí s Romy. Anticikanismus je ostudou Evropy. V debatě s radou a komisí se všichni shodli na tom, že proti anticiganismu je třeba bojovat všemi možnými prostředky. Dnes je na čase začít diskutovat o tom, jak to bude probíhat. Už nestačí sociální opatření. Je zapotřebí vést boj proti této zvláštní formě rasismu. Je tedy zapotřebí bojovat proti mainstreamové společnosti. Parlament položil dvě ústní otázky jako základ této debaty a tyto otázky se týkají toho, co má komise a rada udělat proto, aby členské státy přijaly konkrétní a efektivní opatření, eh, kterými by působili proti této zvláštní formě rasismu, tedy proti anticikanismu. Rada a členské státy si musí vychnout ambiciozní a konkrétní cíle pro svou práci, eh, které by komise mohla hodnotit. Jinak se nestane nic. Eh, komise musí zavést vysokého představitele proti rasismu, který by bojoval proti veškerému rasismu a staral se o prioritizaci tohoto boje v členských státech. Zvlášť dnes dnes, kdy vidíme, jak rasismus a rasisté se dostávají do našeho parlamentu. A konečně eh, eh, mám konkrétní otázku na radu. Eh, potvrdíte uznání 2. srpna jako památního dne romského holokaustu? Já si myslím, že parlament udělal svoje a teď vy zase musíte udělat svoje. Minulý týden jsme oslavili Mezinárodní den Romů. Celý týden byl týdnem Romů a velká většina s velkou většinou, s velkou účastí mnoha politických skupin. E, proběhla debata stranických lídrů, proběhly výstavy, e, proběhly různé semináře, jen proto, abychom konstatovali, že navzdory národním strategiím e, inkluze Romů nefunguje. Musíme to, na to jít trošku z jiné strany. Musíme také působit proti majoritní společnosti, aby, abychom dosáhli nějaké změny. Politikové i lidé v auto autobuse se beze studu vystudu, vyslovují negativně o Romech, a to v celé Evropě. Já jsem 8. dubna byla v Berlíně, absolvovala jsem několik schůzí s mnoha e, osobnostmi, dívala jsem se na filmy. E, Při nejmenším e, tisíc táborů bylo v Evropě Eh, nebo kdy existuje v Evropě tisíce romských táborů bez přístupu k elektřině, vodě, školám pro děti, eh, bez jakéhokoliv přístupu ke zdravotní péči. Situace je katastrofální a pokud nebudeme jednat teď, eh, pak Evropa eh, vyjde z toho s prázdnýma rukama a sklídí ostudu před zbytkem světa. Eh, není přijatelné, aby my, moderní demokratická společnost, jsme takto pošlapávali životy deseti tisíců lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby. To je obrovská ostuda a my musíme jednat teď, nemůžeme čekat. Eh, pravicově extremistické síly eh, využívají eh, této situace a získávají voliče kvůli tomu, že my, etablované politické strany, vůbec nebereme tuto otázku tak vážně, jak bychom měli. My, frakce socialistů a demokratů, jsme vytvořili program, zaujali jsme stanovisko. My nehodláme připustit tuto situaci. Chtěla bych využít této příležitosti, příležitosti k tomu, abych poděkovala stranickým lídrům, kteří se účastnili naší debaty. Byli tam všichni, kromě Alde eh, kde eh, k tomu nemohlo dojít z různých důvodů. Nicméně všechny strany ukázaly jasně, že jsou proto, aby romská otázka eh, byla vysoko na žebříčku politických priorit, navzdory všem ostatním velkým výzvám, kterým čelíme. Teď bych tedy byla ráda, eh, kdyby komise eh, brala tuto otázku co nejvážněji, protože není přijatelné v roce 2016, abychom za sebou měli další rok, aniž bychom cokoliv udělali. Teď se musí něco udělat. Teď je čas jednat. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, paní Post. A teď bych požádal paní Žitňanskou. Má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Slovensko patří mezi evropské země s početnou romskou menšinou. Aduje se, že dnes tvoří asi 9 populace. Velká část Romů je na, v důsledku nízkého vzdělání a nezaměstnanosti závislá na sociálním systému a e, také čelí v životě složitým situacím e, kvůli chudobě, diskriminaci a e, vžitých stereotypů. E, Romské děti eh, jsou častěji než eh, jiné děti zaškolovány do eh, zvláštních škol a zaměstnanost Romů představuje asi jen 10% oproti 60% neromů. Mnozí Romové už rezignovali hledání pracovního místa, děti ztrácí motivaci se učit. Ehm, přes dostupné finanční prostředky ze státního rozpočtu, ale také Eurofodum se ukazuje, že stát z dlouhodobého hlediska není schopen začlenit vyloučené Romy. Jsem přesvědčená o tom, že zásadní úlohu v tomto procesu sehrají a ehm, občanská združení, církve a hlavně místní lídři, kteří si zaslouží naše uznání a mohou inspirovat mnohé další ve svých ehm, komunitách. Proto je důležité pro ně vytvářet podmínky pro jejich práci, finančně je podporovat, ale také zviditelňovat. Proto jsem ráda, že minulý týden v Evropském parlamentu bylo slavnostně odhaleno slovenskému Romovi a jeho kolegům putovní socha. Jan Cibola má neuvěřitelný životní příběh. Z osady se vypracoval k vlastní lékařské praxi ve Švýcarsku a byl jedním z devíti iniciátorů prvního romského světového kongresu. Při této příležitosti eh, si 45. Eh, rok připomínáme Světový den Romů. Pan Cibula byl přesvědčen o tom, že pouze združování romských elit pomůže zbourat eh, bariéry mezi Romy a neromy, které bohužel existují dodnes ve společnosti společnosti. Nikdo z nás si eh, nevybral to, zdali se narodí zdraví nebo se zdravotním postižením, nebo jestli se dostane do bohaté rodiny či do rodiny, která žije v chudobě eh, v některých z osad. Bez pomoci zvenčí eh, se však není možné vymanit z bloudného kruhu. Čím dříve se nám podaří přeseknout tento červený kruh, tím rychleji z toho bude profitovat nejen Romové, ale celá naše společnost. Odalování řešení může mít zničující následky nejen pro konkrétní lidi, který se to týká, ale hrozí ještě větší zestup radikálních postojů. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní, a teď paní Mlinár. Děkuji, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Velmi vítáme tuto rozpravu při příležitosti Mezinárodního dne Romů. Oslavovat Romy znamená také bojovat proti diskriminaci, s nimiž se Romové setkávají ve všech oblastech. Proto chci využít příležitosti, abychom si připomenuli, že nediskriminace patří k základním hodnotám EU. Je potřeba bojovat také proti stereotypnímu myšlení vůči Romům, podporovat jejich socioekonomickou integraci to má klíčový význam, abychom zajistili rovnost pro všechny. Evropská unie a členské státy se k tomu zavázaly, ale pokud se zaměříme na realitu, eh, ještě nás čeká velký kus cesty, nucené vystěhovávání, segregace, diskriminace v přístupu ke školství, k práci. To jsou věci, které nemůžeme dále tolerovat. Nemůžeme být spokojeni s národními strategiemi pro integraci Rómů, pokud zůstávají jenom na papíře. Evropský parlament by se měl dále účastnit a proaktivně jednat, monitorovat, nakolik se tyto strategie v praxi realizují z hlediska nákladové efektivity a z hlediska jejich výsledků. Máme společnou odpovědnost jednat a zajistit, aby byla dodržována základní práva všech. Děkuji. A teď pan Ernst. Paní Ernst, Mezinárodní den Romů se eh, skutečně nehodí příliš k folklorním odpoledním a ani ne po poloprázdné duše, jak to tady, poloprázdné prostory, jak to tady zažíváme. Spíše je to podnět porozumět skutečně tomu, že Romové už po celá staletí žijí v Evropě. Víc než 600 let a já si myslím, že 600 let to je přece dostatek na to, aby platili za e, domácí obyvatele, jako sousedé, pracovní kolegové a také, alespoň bych to chtěla říct za Evropskou linku, jako přátelé. A e, to poslední, to nám ani nepřipadá tak obtížné, e, protože Romové jsou skuteční světoobčané, protože vlastně nespůsobili nikdy v žádné době válku. To znamená, Romové žijí v mnoha zemích světa a obohacovali společnost a činí tak dodnes dávají ráz. Tak, jak řekl kanadský spisovatel Ronald Lee, eh, nebo rakouský jazzový kytarista Harry Stojka, eh, nebo světobčan a eh, Romany Rose, nebo zpěvačka Marine Rosenberg, boxer Johan Wilhelm Trojman, Ehm, stejně tak jako dalších 500 milionů Sintí a Romů ehm, byli zavražděni hitlerovským ehm, nacistickým režimem nebo v koncentračních táborech. V posledních letech jsem skutečně hodně komunikovala s Romy a e, opětovně mi říkali jednu věc. E, to, co si přejeme, je vlastně zcela prostá věc. E, nechceme nějaký vlastní stát nebo netrváme na nějaké určitém náboženství. Přejeme si tam, kde žijeme, eh, mít možnost žít. Eh, chceme žít jako všichni ostatní, chceme eh, pracovat, zakládat rodiny, chceme žít a umírat v těchto rodinných společnostech. Nechceme žádná privilegia, nechceme, aby se s námi nějakým zvláštním způsobem jednalo. Chceme, aby se s námi jednalo stejně. Chceme, abychom měli rovné příležitosti a prosím, abychom neměli strach říci, kdo jsme, Romové. Eh, to, že dnes Romové toto všechno musí znovu prohlašovat, že jsou skutečně lidé, eh, že stejně jako my chtějí žít v míru, eh, že se nechápou sami jenom jako hudebníci a zcela určitě nekradou bílé děti, ale určitě mají problém s tím, když po 17 letech jsou odsouváni z Německa, z Kosova do země, kde nemají žádnou základnu pro svou existenci a to vlastně není pro ně jejich domovina. To všechno eh, je skutečně jedním z velkých výzev naší doby. Doby, kde rasismus a arogance zažívají velkou konjunkturu. v těchto podmínkách eh, je zapotřebí vytvořit důstojný svět a bojovat za něj. A to eh, je důležité eh, pro velké, ale stejně tak pro malé romské organizace a iniciativy. Není to však pro ně vůbec jednoduché. Je to obtížný úkol. A proto využívám dnešní příležitosti k tomu, abych vám poděkovala. Ehm, abychom ehm, pořád neopakovali stížnosti v integraci. Měli bych poděkovat všem těm, kteří neunavně každý den vedou tento boj. Ehm, ať to je v Berlíně nebo v romském centru v Göttingenu. Ehm, děkuji těm, kteří toto obhajují. Leží mi velmi na srdci na tom, aby romský parlament v Budapešti nebo Čitános ve Španělsku ehm, a celá řada dalších romských iniciativ eh, v Kosovu, v Bulharsku a v jiných zemích, o kterých se pořád hovoří o integraci, eh, o tom, že přicházejí noví Romové. Jde, tyto iniciativy však o tom nemluví, ty to prostě činí, ty jednají. Ukazují, o co se skutečně jedná, o eh, nedělitelnost lidských práv, pro která neexistují žádné jiné podmínky, kromě jedné, být člověk člověkem. Děkuji. Reinke, minuty 30 sekund. Paní Reintke, dvě a půl minuty, prosím. Děkuji vám. Paní komisařko, vážení kolegové a především vážení Romové po celé Evropě. Mezinárodní den Romů je třeba si připomínat. Je třeba si připomínat zvěrstva a persekuce, jejichž oběťmi se Romové stávali na tomto kontinentě stovky let. Je to den, kdy je třeba se zamyslet nad nespravedlnostmi, kterým Romové dnes v Evropě čelí. Dodnes. V minulosti i v naší přítomnosti je velice jasné, že my máme odpovědnost. Máme odpovědnost odpovědnost za to, abychom vytvořili plně inkluzivní Evropskou unii a bojovali eh, proti eh, anticiganismu a za lidská práva pro všechny. My můžeme něčeho dosáhnout, můžeme utvářet politiku eh, boje proti diskriminaci, můžeme vytvořit společnost, která dává všem stejné příležitosti, pokud jde o bydlení, zdravotní péči, školství a zaměstnání. A jak se často zdá, evropské strukturální fondy jsou nástrojem, který máme hned po ruce, aby abychom toho mohli dosáhnout. Musíme ale dělat ještě více. Boj proti diskriminaci nekončí pouze politikou. Je zapotřebí, aby šel hluboko do naší mainstreamové společnosti. Jeden příklad. 11 milionů Romů žije v Evropské unii. Panuje mezi těmito komunitami značná různorodost, ale přesto, když otevřu noviny, vidím tam stereotypní obrázky Romů pořád každý den. To nereprezentuje tu obrovskou různorodost dost. A e, není to krok směrem k boji proti anticikanismu v Evropské unii. A konečně eh, při eh, mém boji společně s romskými aktivisty eh, jsem neustále vděčná, neustále mi děkuji za to, co dělám. A já děkuji komisi za to, že bojuje za rovná práva. Při této příležitosti bych chtěla říci, už nechci, aby mi museli děkovat, protože my jsme ti, kdo by měli být vděční. My bychom měli být vděční za bohatství, kterou představuje romská kultura v Evropě. Za, a za sílu romských aktivit, aktivistů v politické debatě. Já jsem vděčná všem Romům, kteří mě pustili do svých domovů, kteří se se mnou dělili o své jídlo a zážitky a kteří mi umožnili účastnit se eh, jejich boje. Takže já děkuji Danielovi, Andreji, Ivaně a mnoha dalším, že jsem mohla bojovat eh, po jejich boku proti anticiganismu a za Evropskou unii eh, rovných práv a inkluze. Je mi hlubokou ctí. Děkuji. Pan Carver, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si vždycky vzpomenu na rozhovor s otcem, co nezapomínej, kdo jsi a odkud pocházíš. Pokud to nedokážeš, nikdy nebudeš žít v To eh, byl eh, cikán Rom, eh, Rom, který žil v karavanu. Bylo to typické. Ehm, nikdy se eh, nenechal zastrašit vlastní negramotností, byl eh, absolventem univerzity života v tomto směru eh, a spoustu věcí uměl. A musíme si uvědomit, že spousta lidí takto žije na okraji společnosti. Setkáváme se dnes s představiteli romských organizací, kteří se setkávají také v Londýně a také předložili dopis, který se týká eh, změn eh, stavebního zákona, kdy bylo nutné definovat tyto eh, cestující lidi, kteří nežijí na jednom místě. A e, musíme si také uvědomit komisi pro holokaust, protože zatím i přes to, že e, genocida stála půl milionu životů, e, přesto se setkávají Romové v tomto smyslu s exkluzí. Myslím si, že nastala e, správná doba na to, abychom právě těmto komunitám pomohli nyní ve Spojeném království, aniž bychom zasouvali tato témata pod stůl. Děkuji. Mulțumim, doamna comisar. Děkuji. A teď má slovo paní komisařka. Děkuji, eh, Pan předsedo, děkuji za tuto inspirativní diskusi. Eh, mohla bych podepsat každé slovo, které jste pronesli. A musím eh, myslet na spoustu věcí, které jste tady nadnesli. Paní Post řekla, že toho musíme udělat hodně a že to musíme udělat teď. Myslím si, že situace je horší, protože už děláme hodně a udělali jsme to hodně, investovali jsme hodně a zjevně to nefunguje, protože situace se nelepší. A opačně eh, spíš, situace se spíše zhoršuje. Myslím si, že eh, teď se zhoršením se celé atmosféry v Evropě a se zvyšující se tolerancí eh, jsou jeromská populace jedna z prvních na seznamu skupin, na které se útočí a které jsou zneucťovány a které jsou vysmívány a které jsou postiženy touto atmosférou ve společnosti. A proto to musíme udělat lépe. Musím také intenzivně přemýšlet o tom, kde jsou překážky, proč nejsme schopni dosáhnout lepších výsledků e, v otázce začlenění romských občanů. E, vidím tady tři hlavní problémy. Jeden problém je rezortismus, protože se musíme eh, věnovat všem čtyřem oblastem jedno ne po druhé. Eh, jsou to dobře zacílené akce jako ochrana zdraví, práce, sociální ochrana a vzdělání měli bychom dát příležitost na pomocnou ruku dětem a rodinám s dětmi. A v členských státech vidíme, že tyto vlasti Eh, těmi se zabývají různá ministerstva a oni sami říkají, eh, že eh, chápou, že potřebují podporu a to se už odráží v národních strategiích a doufám, že budeme moci v brzké době překonat tyto překážky. Druhý problém spočívá v tom, že mám pocit, že tuto politiku pro Romy o Rome děláme bez Romu. Myslím si, že bychom je měli více vtáhnout, protože Toto nelze udělat bez nich. A Tady vidím nezbytnost podpořit více nevládní organizace a mnozí z vás to také řekli. Nevládní organizace a místní eh, společenství, která jsou v každodenním kontaktu s romskými občany. A vždycky budu kritizovat eh, ten, eh, to financování jednoční nevládní organizací, protože nevládní organizace to nejsou jenom ty, které pracují pro začlenění Romů hm, Ehm, je zapotřebí se eh, věnovat permanentnímu problému financování. Oni eh, stále hledají peníze, tak aby si mohli udržet své aktivity. Takže bychom se měli podívat také na otázku financování nevládních organizací, eh, protože alespoň tříleté financování, tento rámec by byl lepší pro udržitelnost těchto projektů. A poslední věc, či problém, který tady vidím, je to, že financování EU by mělo být lépe využíváno. Tady zase mluvíme o krátkodobých projektech, ale jsou tu i dlouhodobější um, um, kroky, které je zapotřebí, tak aby se situace změnila. Protože toto není triviální úkol, který máme před sebou. Co si přejeme, je změna stereotypů a předsudků ve společnosti. A toto není možné zvládnout v krátké době a s nesprávně zvolenými eh, nástroji. Takže spolupracujme všichni na tomto a mm, buďme stateční a přiznejme si, že děláme něco, co nefunguje a něco, co bychom měli udělat lépe. Děkuji. Um, cu Děkuji, paní komisařko.